Vidím, že se všichni posadili, vážení kolegové z národních parlamentů i z Evropského parlamentu. Srdečně vás vítám na tomto meziparlamentním zasedání Výboru pro rozpočtové otázky. A rád bych eh, přivítal paní Kristalinu Georgevu, místo předsedkyni Evropské komise, pověřenou rozpočtem a lidskými zdroji. Není to tak dlouho, co jsem se v Bruselu účastnil těchto zasedání jako poslanec Národního parlamentu. Tehdy jsem zasedal ve výboru pro finance ve francouzském senátu. Jsem velmi rád, že jsem znovu mezi vámi, nyní jako europoslanec a předseda výboru pro rozpočet. Změnil jsem tedy sněmovnu, ale můj úkol zůstává stejný. Musíme dohlížet na to, aby veřejná zpráva byla efektivní a odvážná, aby vrátila důvěru našim spoluobčanům. A jsem přesvědčen, že v globalizovaném světě, který se neustále mění, naše státy to nezvládnou bez Evropy. A Evropu nevybudujeme bez veškeré energie členských států a bez koordinace jejich jednání a kroků. To znamená, naším úkolem je spolupracovat a vzájemně si naslouchat. A tím mám na mysli poslance národních parlamentů i Evropský parlament. Koordinátoři výboru pro rozpočet eh, mě poprosili, abych upozornil především na to, jaké problémy nebo s jakými problémy se setkávají ti, eh, kteří jsou eh, majiteli evropských úvěrů. Je zde velký rozpor mezi závazky a platbami. Už několik let se na pracovním stole komise hromadí faktury, které nemohou být zaplaceny a tato sněhová koule se pořád zvětšuje. K 31.12.2013 12. 2013 tyto faktury představovaly 23 miliard eur. V roce 2010 to bylo 5 miliard, v roce 2011 11 miliard a v roce 2012 16 miliard. Na konci roku 2014 se pohybujeme kolem 25 miliard nezaplacených eh, faktur. Takže zde vzniká takovýto kumulující se dluh, deficit každý rok roste, stává se strukturálním. Samozřejmě právníci vám vysvětlí, že faktury nejsou dluhy ve smyslu smluv, ale pro aktéry, kteří čekají na ty evropské prostředky, pro operace, které už byly zahájeny v rámci evropských programů, ten evropský dluh je velmi aktuální. Takže zde opravdu poskytujeme velmi špatný obraz Evropy, která volá po rozpočtové disciplíně a zároveň je špatným plátcem, takže ztrácí věrohodnost. V tomto kontextu hrozí, že se zahrabeme v administrativě, která bude technokratická, byrokratická a nepříliš funkční. Musíme k tomu přistoupit jednoznačně a musíme přijmout té zodpovědné odpovědi. Jak jsme se vůbec dostali do této situace? Jak se stalo, že se nám evropská rozpočtová situace vymkla z rukou? A především, jak společně můžeme situaci napravit? Myslím si, že chyb je několik a sdílíme je. Velkou část viny nesou vlády členských států jejich ministři financí, kteří se scházejí v radě. Když říkám, že jsou tedy zastoupeni ministři financí, ministry financí, tak si myslím, že je to příliš silné slovo. Já jsem v tom svém prvním rozpočtovém cyklu se setkal pouze s jedním ministrem a to byl italský ministr, který se s námi setkal. Byla to ztráta energie, protože jsou to velvyslanci, diplomati a šéfové oddělení, kteří tam vystupují jen jako figurky a nemohou zaujímat žádné, žádná stanoviska. Dívají se na to z krátkodobého hlediska, reagují pouze na to, jaký problém mají členské státy vyvážit své veřejné finance. Je to zcela v rozporu se závazky, které jsme přijeli. Já si ještě vzpomínám na deklarace kancléřky Merkelové a prezidenta Holanda. Na podzim roku 2013 hovořili o 6 miliardách eur pro Evropskou iniciativu na zaměstnanost mladých a v listopadu 2014 říkali, že chybí evropské předfinancování a v prosinci naše vlády odmítly splnit tyto své závazky. A vy, kolegové, kteří zasedáte v národních parlamentech, obraťte se na vaše ministry financí aby dodržovali své závazky, protože mohou dostat celou řadu aktérů do problematické situace. Místní samozprávy, malé a střední podniky, výzkumná centra, humanitární nevládní organizace a tak dále. Za těchto podmínek Evropská komise eh, musí jednat. Teď ale ten systém je velmi složitý a neprůhledný a komise nemůže dělat jednoznačné prognózy. Bez této viditelnosti není možné anticipovat, není možné předvídat. Komise se vrhá na nějakou rozpočtovou linku, bere z ní peníze, aby posílila jinou rozpočtovou linku a potom peníze chybějí, takže se přizpůsobujeme, improvizujeme a aby se to vyplácení spozdilo, spozdilo tak vršíme různé formality, byrokratické formality. Naštěstí to se brzy změní. Paní komisařka Georgeva, která stejně jako já zaujala svou funkci minulý rok, se zavázala, že udělá pořádek v účtech komise a že situace v oblasti rozpočtu bude předmětem pravidelných zpráv ve výboru pro rozpočet. Rada a Evropský parlament, tedy rozpočtové orgány, se zavázaly a tedy je nutné, aby faktury byly zaplaceny v odpovídajícím termínu. A já tedy trochu jako provokaci žádám komisi, aby zanalizovala finanční situaci všech členských států a aby do deficitu začlenili každý, nebo tedy podíl těch nezaplacených faktur každého členského státu, protože ty faktury, které se vrší v Bruselu, jsou dluhy našich států. Parlamentu také můžeme něco vyčítat, nicméně má také výmluvu, protože rozpočtová procedura v Evropě není úplně jednoznačná. Náš eh, parlament nevybírá daně na rozdíl od eh, historických národních parlamentů. Parlament tedy používá jedinou zbraň, kterou má k dispozici, a to znamená závazek těmto výdajům. Nutné je, aby Evropa měla skutečné vlastní zdroje, které odlehčí rozpočty členských států, vaše rozpočty, protože o tolik eh, klesnou eh, národní příspěvky do evropského rozpočtu. Chci jen upozornit, musíme být ambiciozní a kreativní, ale k národním daním bychom neměli přidávat ještě další zatížení evropskou daň. Kolegové z národních parlamentů, já vás žádám o pomoc eh, při vyhodnocení těch nedoplatků ve vašich zemích, vyzývám vás k tomu, abyste spojili své síly spolu s námi, abychom dostali pod kontrolu veřejné výdaje, abyste se ujistili, že prostředky, které vám slíbila Evropská unie, mají skutečnou přidanou hodnotu a že určeně přispívají ke stimulaci růstu, zlepšení konkurenceschopnosti a tvorbě trvale udržitelných pracovních míst. Apeluje také na zdravý rozum. Sdílíme společný prostor, mnozí z nás sdílí společnou měnu, musíme harmonizovat naše rozpočtové kultury. Musíme vytvořit skutečný evropský rozpočet, který bude skutečným nástrojem pro růst a zaměstnanost. Ovšem není to tedy rozpočet Evropské unie, je to jen součet národních rozpočtů, která v současné době tvoří rozpočtovou realitu Evropské unie. To znamená, že je nutné sjednotit prezentace a hodnocení našich veřejných účtů. Dostáváme se do konce cyklu. Musíme si vyslechnout tu zprávu, kterou jsme kterou nám tedy vyslali naši spoluobčané v květnu roku 2014. Evropa je předmětem pochyb a živých kritik. Musíme se snažit oživit a vrátit důvěru. Musíme přestat jednat jako obvykle, musíme zrevidovat své metody a musíme se snažit, aby naše postupy byly čitelné, aby Evropa fungovala společně na základě spolupráce poslanců národních parlamentů i Evropského parlamentu. Než dám slovo paní komisařce, tak si říci, že tlumočení bude zajištěno v průběhu všech našich jednání s výjimkou malčtiny, protože malčtinu budeme mít jenom do 12 hodin a 15 minut. Prosím vás, kolegové, abyste svá vystoupení omezili na dvě minuty, aby maximální počet poslanců zde mohl vystoupit. Máte k dispozici řečnické karty, takzvané speaking cards a pokud chcete hovořit, tak si je vyplňte, dejte je zřízenci v sále. Tento systém platí pro poslance národních parlamentů i pro europoslance Pořadí bude vypadat stejně, vždycky dva zástupci národních parlamentů, potom jeden poslanec Evropského parlamentu. A teď eh, paní místo předsedkyně, paní komisařko pro rozpočet a lidské zdroje, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. A... Ah, Děkuji, pane předsedo. Ladies and gentlemen, I am uh, very... Dámy a pánové, jsem velmi vděčná našemu předsedovi rozpočtového výboru za to, že eh, ve svém proslovu mm, tak jasně a pevně nastínil eh, tady toto téma a také, že nás uvedl do eh, kontextu toho, kvůli čemu jste přišli. Evropa zažívá těžké časy a navzdory našemu úsilí se neustále potýkáme s dopady krize na státní úrovni, také v rodinách, v rozpočtech. Takže evropský rozpočet není výjimkou. Abych se chtěla zaměřit zejména na otázku plateb, jak už to eh, zmínil náš pan předseda, ale také bych chtěla hovořit o transformačních příležitostech, eh, které eh, takovéto doby napjatých rozpočtů prezentují. A také bych chtěla pohovořit o středně dobých prioritách komise, tedy prioritách týkajících se eh, revize naší rozpočtové politiky v poločase. Tak nejdříve tedy k těm platbám. Je zásadou, že musíme platit své účty. O tom nemůžeme jednat či diskutovat. Nicméně našlo, došlo tedy k tomu, že jsme jaksi nebyli připraveni na konec blahobytných let. Vysvětlil bych to takto. Eh, po desítky let eh, de facto evropský rozpočet přisliboval více eh, splátek, než kolik nakonec bylo nutno platit. A to vytvořilo jakýsi falešný dojem toho, že zdroje jsou nevyčerpané, eh, poněvadž eh, prostě ty prostředky, které byly k dispozici, nebyly nikdy vyčerpány a byly tam stovky milionů eur ročně, eh, které jednoduše prostě tam zůstávaly. Takže mm, my jsme neměli starosti o tom zda tedy máme dost peněz nebo ne. Nicméně teď jsme v situaci, už od roku 2010, 11, 12, v situaci, kdy prostředků je málo, členské země, které jsou postižené krizi, eh, více využívají a více si cení evropských prostředků, které jim mohou pomoci při řešení domácích potíží. A Navíc e, jsme přešli do nového rozpočtového období na léta 13 až 20, e, kdy těch e, prostředků v rozpočtu na základě minulých zkušeností bude méně. Důsledkem bylo to, že nám začala růst hromádka s přijatými fakturami a současně s tím se nám začalo nedostávat peněz na tyto faktory, aniž bychom museli brát jinde, aniž bychom museli brát eh, z nových eh, budoucích programů. No a v této souvislosti sehrál parlament, Evropský parlament důležitou roli, poněvadž eh, vyjednal vyšší flexibilitu v otázce rozpočtu na budoucí léta než to bylo v minulosti. A to je správně, protože eh, když těch prostředků je méně, tak musím být eh, průžnější v jejich eh, přesouvání tam, kde je jich více třeba. Čili de facto my si můžeme v současné době jakoby vypůjčit peníze z příštích let, pokud tedy víme, že jich budeme teď potřebovat více a zase v příštích letech je ušetřit. Což, je, což tedy znamená, že ty nesplacené faktury, které se nám hromadí na stole, že už jich tedy nebude přibývat. Koncem loňského roku to bylo 25 miliard nesplacených faktur a do budoucna bych alespoň nemělo přibývat a máme nyní eh, závazek vypracovat eh, vždy eh, plán splátek, plán plateb, hm, aby se situace nedramatizovala. Takže co to vlastně znamená? Především to znamená, že chceme zlepšit kvalitu a konzistentnost údajů tak, abychom mohli předpokládat Eh, budoucí platby eh, přesněji. Protože pokud by ten plán eh, nebyl, pak bychom v podstatě měli, měli tedy dostatečnou možnost v tom, abychom řekli, tohle zaplatíme dneska, tohle odložíme a tak dále, což bychom si mohli dovolit, kdyby bylo peněz dost, tady takovou tou improvizaci, ale poněvadž peněz je méně, musíme mít jasná pravidla. Eh, v radě, jak víte, eh, tam eh, když jsme, když předpládáme potřeby budoucího, budoucího financování, tak v radě nám nikdo nevěří a myslí si, že jako komise si to vymýšlíme čili mít to přesně na papíře bude tedy výhodné pro obě strany. Dále, pokud se týče eh, roku 2014, tam jsme museli přijmout eh, různá opatření na videové straně rozpočtu, eh, tak aby hm, ten rozpočet byl stabilnější. Ta opatření se přijímala poměrně ad hoc různými způsoby a e, musím říci, že my jsme jako první narazili na meze e, naší platební schopnosti. Nicméně e, jsme tedy provedli už tou restrukturalizaci našich vlastních prostředků a vyřešili jsme to. Dále, financování v roce 2016, tak musíme mít jasno v prioritách a v tom, co očekáváme od rozpočtu na 2016, abychom tedy eh, uklidnili situaci. No a dále, to je můj čtvrtý bod, my jsme také eh, vyvodili určité nedůsledky a závěry, eh, které budeme aplikovat na revizi našeho rozpočtu v poločase této komise. To je všechno důležité, poněvadž tady jde o důvěryhodnost Evropské unie a v žádném případě nevypadá dobře, když malé podniky, výzkumné ústavy, humanitární organizace mají eh, nejistotu v tom, eh, zda jim Evropská unie vyplatí prostředky, které mají přislíbené. My jsme se dosud, my jsme dosud platili za velmi důvěryhodného partnera a e, potíže byly teprve v poslední době a my bychom chtěli e, zachovat e, si pověst důvěryhodného, důvěryhodného partnera, jak na venek, tak u členských zemí EU. Já věřím, že dokonce roku 2016 eh, se situace v našich eh, přislíbených částkách a eh, skutečných platbách zlepší a nalezne ztracenou rovnováhu. Kromě toho, já ještě také jsem pevně přesvědčená, že i toto je pro nás šance. Tam, kde máte málo prostředků rozpočtu více se soustředujete na to, aby byly využity co nejlépe, na efekty, jaké to přináší a na to, jaký efekt má každé vydané euro. A já jakožto osoba zodpovědná za hospodaření komise eh, velice eh, ráda budu vidět eh, tedy jaksi mobilizaci v tomto smyslu rozpočet orientovaný více na výsledky eh, bude silnějším faktorem našeho hospodářského oživení a zvýšení zaměstnanosti, tak aby eh, všichni měli na tomto vývoji svůj férový podíl. My víme, že nezaměstnanost je pořád ještě hodně vysoká a příliš se nedaří eh, ji Eh, snižovat. Ve dvou třetinách členských zemí jsme z poslední leté zaměstnavali nárůst chudoby. No a tím více se musíme zabývat otázkami růstu, zaměstnanosti a sociálních dopadů hospodářské politiky. Eh, to ovšem není něco, co bychom si jen tak vymysleli my skutečně vidíme, že náš rozpočet napomáhá vzniku nových pracovních míst a hospodářskému růstu. Existuje velmi důvěryhodná studie, ze které vyplývá, že například pro Lotyšsko eh, je jasné, že eh, máme růst navíc 1,2%, v Litvě 1,8% a Polsko plus 1,7%. A to samozřejmě pomáhá celé Evropě vzhledem tomu, jak jsme propojeným kontinentem. No a nyní k tomu přistoupí ještě Junckerův plán, který eh, z toho evropského rozpočtu udělá jakýsi multiplikační faktor, který, kterému se podaří mobilizovat prostředky, které v současné době jsou nevyužité a leží někde si na účtech. Odhaduje se, že Junckerův plán, pokud bude plně naplněn, vytvoří eh, dv, přes 2 miliony pracovních míst. A to samozřejmě eh, znamená pro nás eh, přidanou zodpovědnost, abychom ty prostředky, kterých je málo, uplatňovali skutečně tam, kde budou mít efekt. A my jsme odláni v komisi si právě takto počínat. Nám jde tedy o to, aby ty peníze vydali ze sebe maximální výkon. To platí pro komisi, radu, parlament i členské země. A na závěr bych ještě řekla několik slov k tomu, k té eh, revizi či přeskumu fungování rozpočtu v poločase a k víceletému finančnímu výhledu. Ten eh, přeskum v poločase v dobách hojnosti zas mm, nevypadal jako příliš důležitá věc. Nicméně eh, my to teď opravdu budeme brát daleko vážněji. Tento přeskum by nám měl ukázat, jak se změnily priority, jak budeme postupovat dále. A e, my tady musíme mít i takzvané negativní priority, což tady dříve nebylo v dobách hojnosti. A to znamená, že my e, si musíme upravovat priority. Máme jako komise 10 priorit a my navíc ty priority musíme upravovat průběžně, to ne, takže bychom si je na sedm let stanovili a pak se s tím sedm let nebude hýbat. Mm, také do toho vstupují ještě takové tedy zásadní filozofické otázky, a o kterých budeme debatovat v předstihu. Jedna taková otázka přichází ze skupiny Montyho, a sice co je přesně zdrojem evropského rozpočtu, co by mělo být zdrojem evropského rozpočtu, eh, jaké nedostatky má současný eh, měnový systém a co s nimi. Čili skutečně je to velmi těžká práce, velmi těžký úkol. Proč? Protože toto vše se rozhoduje jednomyslně a Eh, po našem jednomyslném rozhodnutí to ještě musíme přeložit parlamentu. No a ještě eh, poslední bod, to je finanční rámec na příští rok. Já myslím, že to znamená pro nás významnou šanci, abychom jasně definovali priority evropského rozpočtu, nezbytné parametry, dosáhnout důležitých cílů, jako je energetická unie, dovršení digitálního trhu. No, jak dlouho to bude trvat? Eh, my teď eh, pracujeme s cyklem 7 let, to je ten náš víceletý finanční výhled. Ale v té debatě o víceletém finančním rámci by bylo třeba vytvořit eh, jakési, jakýsi jednotnější přístup k tomu a pojetí toho, co to vlastně je Evropská unie poněvadž ten rozpočet tady je pro nás nástrojem k dosahování cílu, to není cíl sám o sobě. Čili toto je také prostor, do kterého mohou vstupovat a více se angažovat parlamenty členských zemí. Za nás, za komisi, to znamená práci a nic než práci. Eh, jsme odhodláni eh, sloužit tomuto společnému cíli. Děkuji. Euh, Děkuji, paní komisařko. Parlament eh, funguje tak, eh, že i v národních parlamentech jsou eh, evropské komise nebo výbory pro evropské záležitosti a já dávám slovo panu Andřeji Galaževskému, který je místopředsedou právě tohoto výboru eh, v Polském sejmu. Thank you very much, Mr. Eh, chair. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit polsky. Bude to asi lepší pro všechny a pro mě pohodlnější. Ještě než řeknu eh, několik eh, slov o platební krizi, tak budu hovořit o krizi důvěry. O nízké důvěře eh, občanů Evropské unie v unii samotnou. To je problém trvalý. Důkazem toho, nebo výsledkem toho je, že občané se obracejí směrem populistům. Vidíme to nejenom v Evropském parlamentu, ale i v některých vnitrostátních parlamentech. Důvěra se, eh, je výsledkem plnění závazku. Pokud se závazky nedodržují, tak důvěra klesá. Teď eh, to jistě eh, všichni budou vztahovat k rozpočtu a to je Správně, protože to je také jeden eh, z důvodů nedůvěry do evropských institucí. Do, uh, jsme rádi, že um, rozpočet byl přijat do konce prosince, protože uh, práce národních parlamentů a, a vlád eh, za eh, rozpočtového provizoria by byla velice obtížná, takže děkujeme za to, že parlament, Evropský komise a rada dosáhly v příslušném termínu eh, porozumění. Jak už říkali předřečníci, ta platební krize není nic nového. A, ta situace už vznikla od roku, nebo vzniká od roku 90, eh, tedy 2011. Eh, bohužel 80% eh, toho spoždění plateb je u politiky eh, soudržnosti, která má eh, vyrovnávat rozdíly mezi členskými státy a jejich eh, podmínek, ve kterých žijou jejich občané. Politika soudržnosti je jednou z nejefektivnějších politik Evropské unie a její výsledky jsou viditelné. Můžete se o tom přesvědčit, když se podíváte například na změny, které byly v Polsku v posledních letech. Eh, v Polsku eh, samozřejmě problém s eh, placením se dotýká příjmu těch, kteří realizují projekty. Polská vláda v rámci strukturálních fondů vyplácela zálohy předem v letech 2007 až 2014. Dohromady to bylo 62 miliard eur. V současné eh, programové období 2014 až 2020 eh, se bude používat eh, podobný postup, ale musíme si uvědomit, že teď ten objem záloh bude asi dvojnás, dvakrát nižší. Vláda samozřejmě bude muset platit koncovým realizátorům koncovým dodavatelům ze státního rozpočtu a to si bude eh, vyžadovat větší pružnost při eh, hospodaření s ním. Problém plateb je tady eh, souvisí s vládami mezi se vztahy mezi členskými státy, komisí a radou. Existuje podezření, že komise blokuje platby ehm, navzdory tomu, že jsou eh, splněny eh, všechny eh, požadavky a potom se to dále brzdí v pokladnách členských států a to není dobře. Abychom ehm, dosáhli snížení těch neproplacených závazků, navrhla komise na rok 2014 oprávku rozpočtu, Polsko podpořilo toto, i když když viděla tady, že se komise snaží eh, dorovnat toto v rámci eh, politiky soudržnosti po vyjednávání a opravách, to komise, eh, tedy to bylo do značné míry přijato. Potom tady Potom tady bude eh, třeba ještě eh, dále eh, učinit dodatečné platby do rozpočtu na základě statistických korektur o hospodářských výsledcích v posledních letech. Tam největší rozdíl se týkal Velké Británie, vzhledem k tomu, že se mm, jedno o podstatné částky několik netopláců získalo odklad těchto Eh, doplatku. Rok 2015 bude velice důležitý pro finanční eh, rovnováhu v Evropské unii, o tom hovořila už paní komisařka. Eh, Končení programu z let 2007 až 2014 se bude spojovat s zvýšenými nedoplatky a rozjetí nového období 2014 až 2020 ale k dalšímu nárůstu závazků, takže ty nůžky se opět mohou rozevřít. K tomu se mohou připojit ještě problémy eh, související s eh, eh, válečnou činností na Ukrajině a také situace v Řecku si bude vyžadovat pozornost. Situace na Ukrajině je nepředvídatelná. Nevíme, jak Evropská komise bude muset reagovat na možné rozšíření ruského embarga. Na základě eh, dostupných informací Polsky se jim nemůže dojít k závěru, že v nejbližší eh, budoucnosti se eh, situace dostane postupně pod kontrolu. A I když paní komisařka říkala, že se Evropská komise o to bude snažit. Velkým tématem je teď splácení přijatých úvěrů Řeckem. Samozřejmě je, že úvěry je třeba splácet a závazky dodržovat. A byl bych rád, kdyby se to dotýkalo všech členských států Evropské unie. Společná deklarace Rady parlamentu a komise k platebním e, závazkům nebo platbám Ehm, ehm, teda, která byla připojena k ehm, evropskému rozpočtu v roce 2015, přináší určitou naději, že všechny členské státy si budou plnit své platební závazky. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. A nyní, aby nám popsal realitu v terénu, vystoupí dva řečníci, nejdříve Jean-Noël Gauthier, který je předsedou výboru pro Evropu a mezinárodní strategii v regionální radě francouzského regionu Pays de la Loire. Pane Guti, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení poslanci, dámy a pánové. Rád bych ze všeho nejdříve poděkoval panu Artuimu za pozvání a za příležitost popsat dopady spoždění výplat z evropských fondů v terénu. Chci upřesnit jednu věc. Já zde vystupuji jako zástupce Evropské unie, jako zastánce Evropské unie, budu zde vystupovat jako zástupce Evropy v regionech. Chci vám tlumočit stanovisko nás, evropských regionálních volených zástupců. My chceme, aby Evropa se prosazovala i v regionech, takže nám pomozte Evropu hájit. Je to výzva, velká výzva, které musíme čelit kolektivně. Region Pays de la Loire, kterou zde zastupuji, se stala řídícím orgánem pro období 2014-2020, takže zde hraje velmi důležitou roli, aby realizovala evropské politiky v terénu na svém území, aby zhodnocovala evropské politiky a pákový efekt. Díky strukturálním fondům eh, zde máme příležitosti, ale je třeba říci, že přetrvávají velké problémy. A tyto problémy ještě zdůrazňují špatný obraz Evropské unie u našich spoluobčanů. A proto je dobře, že jsme upozornili pana Artuiho na tuto situaci a on řekl, že by bylo dobré podělit se s vámi o naše zkušenosti. Možná bych eh, se na úvod vrátil k období 2007-2013, eh, abych věci náležitě vysvětlil. V letech 2007 až 2013 eh, to byli prefekti regionů, to znamená představitele decentralizované státní moci v regionech, kteří každý rok museli prezentovat své prognózy, pokud jde o prostředky na platby. V roce 2012 eh, jsme už zaznamenali spoždění v proplácení z fondu FEDER. Například eh, když jsme na konci roku žádali o prostředky, na konci roku 2012-2013, tak jsme zaznamenali spoždění 144 dní v průměru, což je tedy poměrně velké spoždění. A Evropská komise tedy nedodržela článek 87 nařízení z roku 2006, který stanoví, že Evropská komise je povinna vyplatit tyto prostředky do dvou měsíců. A toto spoždění v tomto období šlo ruku v ruce s úplným přerušením plateb na začátku roku 2013 po kontrolách, které byly v roce 2012 zahájeny v celé Francii. Takže nemá smysl vám říkat, že tato přerušení a tato spoždění vytvářejí řetězové problémy. Nejdříve tedy pro místní orgány, které mají problémy s peněžními prostředky, tím pádem eh, si musí stanovit priority. Má to samozřejmě dopad na realizátory projektu. A potom také to má dopad na Evropskou unii, protože tato situace rozhodně nepřispívá k tomu, aby se příspěvek Evropy pro lepší život občanů zviditelnit. Náš region v té době nebyl řídicím orgánem, fungoval pouze jako zprostředkující subjekt, to znamená, že spravoval tyto globální prostředky jménem prefekta regionu, ale v té době jsme se rozhodli, že sami, abychom nahradili tyto nevyplacené peníze, tak dáme k dispozici peníze ze svých zdrojů, prostředky ze svých prostředků, ze svých tedy zásob, abychom nespomalovali vývoj, aby to nepoškodilo realizátory projektu. Když si uvědomíme, jaká byla situace místních orgánů ve Francii, jaká je teď, tak je jasné, že teď už si francouzské regiony nemohou dovolit dát tyto peníze k dispozici ze svých vlastních zdrojů a budou potřebovat předfinancování z evropských zdrojů. Vyplácení dotací se dále prodlužuje, zavádějí se velmi složitá pravidla. Pan předseda tu o tom hovořil, všude se vrší jen papíry, my to zažíváme každý den. Navíc je zde spousta kontrol, které se opakují. Na jedné straně jsou to evropské kontroly, na druhé straně národní kontroly které se týkají projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů v období 2007-2013. A kvůli tomu všemu já pochybuji o naší kolektivní schopnosti dodržet rozumné termíny pro platby. A vypracování těch žádostí o platby a všech těch materiálů, to je velmi složitá záležitost, která se řídí přísnými pravidly, jak pro žadatele, tak i e, pro všechny zúčastněné. To, co jsem řekl, samozřejmě nehovoří proti kontrolám. Kontroly jsou důležité, ale chci vám znovu říci, že je zde velký rozdíl, nebo tedy velká nesrovnalost mezi tím, kdy jsou evropské prostředky vypláceny a kdy ty prostředky příjemci potřebují. Mohli bychom vytvořit nějaký systém záloh, my jako řídící orgán, ale s ohledem na výši předfinancování, kterou v současné době má Evropská komise, tak by to bylo dost rizikové z hlediska systému správného finančního řízení. A bez tohoto systému záloh a bez většího kontaktu s příjemci se obávám, že evropská podpora už nebude splňovat svou funkci, že už nebude eh, takovým impulzem k dalším projektům a zpomalí se tím celý postup. Malí předkladatelé projektu nemají peníze na to, aby mohli platit ze svých vlastních zdrojů celý projekt a teprve čekat na to, až jim to bude zpětně proplaceno. A v jednotlivých územích právě tito malí předkladatelé projektu budou nositeli růstu. Já bych chtěl uvést dva konkrétní příklady pro ilustraci toho, co jsem říkal. Přímo jsme to řešili na našem území. Měli jsme centrum eh, pro výzkum a inovaci kompozitních materiálů. Byli tam jak zástupci akademické obce, tak i průmyslníci, Předložili jsme tento projekt ve výši 41 milionů eur, 13,8 milionů mělo být zaplaceno z fondu FEDER. Tento projekt byl předložen v roce 2007, 14. listopadu 2007 a poslední platba proběhla v roce 2014 17. července, to znamená více než 7 let poté, co byl tento projekt předložen. Pak zde máme projekt na železnici eh, Nový Chateaubriand. 28. března 2011 jsme předložili tuto žádost a ještě dnes eh, to nebylo celé proplaceno, pouze 62% bylo eh, proplaceno, i když ta železnice funguje už více než rok. Takže probíhá dlouhé přeskoumávání těchto žádostí o platby a potom celý ten postup je tak pomalý, že se všechno spožďuje. A navíc a dokládání výdajů na tyto komplexní projekty je také velmi složité, těžkopádné. Předkladatelé projektu mají velký problém, než to všechno schromáždí a potom se to dlouze analyzuje. Chci říci, že vy jste tady hovořili o deficitu, ale já musím říci, že to vše vede k tomu, že řídící orgány nesou velké finanční zatížení. A já chci připomenout, že 75 veřejných investic ve Francii nesou eh, místní a regionální orgány. A ty kontroly a ta spoždění a ta přerušení, to vše vede k veřejnému deficitu jak pro stát, tak pro místně regionální úroveň. To znamená, že Evropská komise ta se v podstatě z toho vyvlékne a Členské státy musí dodržovat svá pravidla, musí dodržovat velmi drastická omezení veřejných eh, deficitů, které jim ukládá Evropská komise. Chci jen zdůraznit jeden bod. Pro mě jako člověka z terénu a obhájce Evropské unie v terénu to vypadá tak, že občané dnes nerozlišují mezi tím, kdo je zodpovědný za co. Evropa je pro ně taková věž. A já si myslím, že musíme vyřešit eh, tyto problémy, které vedou ke spoždění plateb ze strukturálních fondů, z fondu soudržnosti. Ještě tedy znovu bych rád poděkoval panu Artujmu za to, že jste dal tuto důležitou věc na pořád jednání této důležité schůze a my jsme připraveni pracovat na konkrétních návrzích, a eh, přinést do toho své zkušenosti z terénu. Už jsme začali zavádět určitá experimentální opatření a věřím, že společně se nám podaří najít způsob, jak Evropu posunout vpřed eh, na územních celcích a, a přiblížit je občanům. Děkuji za tuto ilustraci, za konkrétní příklady, za to, že jste nám popsal, jaké dopady těchto spoždění zaznamenáváme v terénu. A pak je zde pan Santos Horne, který je starostou eh, města Ario de la Luz v Extremaduře ve Španělsku. Pane Chonta, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Ze všeho nejdříve bych rád velmi upřímně poděkoval předsedovi rozpočtového výboru za jeho milé pozvání, abych vám dnes mohl říct něco o našich zkušenostech, o zkušenostech starosty španělské obce Arroyo de la Luz o praktickém dopadu evropských prostředků v uplynulých letech i v současné době na naše území. A především se chci podělit o své názory na možné změny, které by byly vhodné proto, abychom lépe využívali tyto evropské prostředky. Ze všeho nejdříve chci poděkovat za tuto skvělou myšlenku, že evropské instituce jako parlament, kde se přijímají opatření, která ovlivňují život našich spoluobčanů, že čas od času pozvou také zástupce místní samozprávy, protože právě to je úroveň samozprávy, která je nejblíže občanům. Chci vám říci, odkud jsem, abych vám trošičku přiblížil mou situaci. Naše obec, kterou představuji už 12 let, se jmenuje Arroyo de la Luz, má 6400 obyvatel a leží v regionu Extremadura to je jediný region naší země, který spadá do bývalého cíle 1. Patříme spíše k těm největším regionům. máme 400 obcí a jsme na 22. místě, pokud jde o velikost, o počet obyvatel. Budu hovořit eh, o stavu naší obce, ale je to srovnatelné s celou řadou jiných obcí. V roce 2014 jsme porazili nebo překonali důležitý rekord. Narodilo se 53 nových dětí. To se už 13 let nestalo v naší obci. A to je určitě nadějný signál do budoucnosti. První dárek, který dostanou tyto děti, je průkazka do místní knihovny a tím vlastně začíná boj o rovné příležitosti Naši obec Arroyo de la Luz také postihla krize. Od roku 2007 do roku 2014 se dvakrát, nebo tedy dvojnásobně, zvýšila nezaměstnanost. Ve 20. století jsme se zabývali především zemědělstvím a dobytkářstvím. V 70. letech jsme se začali věnovat stavebnictví. A to je právě odvětví, které bylo nejvíce postiženo v naší zemi krizí. A právě krize stavebnictví vedla k tomu, že se strašně zvýšila nezaměstnanost. A to je situace, kterou pozorujeme nejen v naší zemi. Naším cílem je, aby občané žili důstojný život. Našimi nástroji jsou rovné příležitosti a vždy chceme spolupracovat s Evropskou unii. Pro obec Arroyo de la Luz bylo velmi pozitivní mít k dispozici prostředky z Evropské unie. Za pomoci Evropské unie a za pomoci radnice zcela měníme výrobní model naší oblasti a provádíme také různé rekvalifikace. Více než 500 eh, občanů v současné době se učí nové profese. Za pomoci Evropské unie a za pomoci prostředků z radnice se snažíme orientovat na ekologické zemědělství a zelená pracovní místa ti zemědělci, kteří neobdělávali eh, své pozemky, tak je podstoupili mladým, kteří na nich teď začali pracovat a vzniklo vlastně první družstvo mladých, eh, které své ovoce a zeleninu přímo prodává spotřebitelům. Za posledních 12 let jsme vytvořili sociální struktury, které dříve neexistovaly. Školku, eh, denní centrum eh, pro, nezávisl, pro občany, potom centrum eh, sociální péče, kde také vznikla pracovní místa, nová pracovní místa. Za pomoci Evropské unie a z vlastních zdrojů jsme podpořili také kulturu a sport. Už je to právo a na nějaký luxus. Více než 2000 lidí je zapsáno do místního filmového klubu. Každou neděli chodí do kina a platí pouze 10 euro za rok. A to vše bylo možné díky Evropské unii, díky které jsme zrekonstruovali naše kino. A také máme sportovní centrum, eh, které jsme zrekonstruovali za evropské peníze. Máme 6400 obyvatel, jak jsem říkal, ale máme ženské družstvo, volejbalové družstvo, které hraje nejvyšší soutěž. A také máme eh, představitelky našeho sportu, eh, kde opravdu jsou ženy velmi silně zastoupeny a radnice za pomoc Evropské unie udělala z podnikání jeden z nástrojů pro transformaci obce. Měli jsme 21 místních eh, eh, místních asociací, teď už jich máme 56. V roce 2003 jsme měli 174 podniků a dnes 272. To je téměř o 100 podniků více v období plné krize. Dostali tyto podniky téměř 11 milionů eur na to, aby mohly vytvořit pracovní místa a aby mohly být konkurenceschopnější. Ti noví podnikatelé, nové sociální infrastruktury, které jsou dostupné, to vše už tedy máme a dnes musíme pracovat na tom, abychom usnadnili začlenění nezaměstnaných na pracovní trh. Vytváříme fond na záchranu občanů, aby žádné rodině nechyběla taková základní práva, základní věci, jako je střecha nad hlavou a, a tak dále. Bylo nám jasné, jakým procesem musíme uh, se, jakým procesem se musíme řídit. Nesmíme zadlužovat radnici, musíme zvyšovat sociální služby, ale nemáme žádnou půjčku, to se nám podařilo. A platíme svým dodavatelům do 30 dní. My jsme malá obec. V regionu, který spadá do cíle 1, do bývalého cíle 1, a toto vše se nám podařilo vynakládáme na to velké úsilí a myslím si že máme právo žádat všechny ostatní aby udělali totéž. A musím říci, že jsme na této cestě narazili na celou řadu překážek, kterým nerozumím a o které bych se s vámi chtěl podělit. Dnes se vás chci zeptat, jak je možné, že při vzdělávání nezaměstnaných dostáváme prostředky z Evropské unie o měsíce a měsíce později. Tím pádem eh, není možné zaplatit odměny ani vyučujícím, ani účastníkům těchto kurzů. Poslední peníze, které jsme dostali z Fondu pro mladé, už patří minulosti. Jak je možné, že boj za zelená pracovní místa je také postižen tím, nebo kompromitován tím, že peníze z Evropské unie dostáváme až s ročním i větším spožděním. Tím pádem radnice si musí brát úvěr, aby byly schopny tento projekt zaplatit. Jak je také možné, že zde máme projekt na podporu preventivní zdravotní péče v mé oblasti, společně s jinými lokalitami z Norska, Velké Británie, Itálie a tak dále jsme se na tom podíleli a pořád ještě jsme nedostali poslední platbu z Evropské unie, nebo tedy dostali jsme ji až v listopadu roku 2014, ne dříve, to znamená až rok a půl poté, co byl celý, te, celý tento program dokončen. A to jsou případy, které se běžně opakují. Dnes se vás chci také zeptat, jak je možné, že projekt, který koordinovala Španělská asociace obchodních komor a jejímž cílem je vytvořit eh, takové centrum eh, pro mladé podnikatele, kteří chtějí mm, otevřít svůj první, první podnik, jak je možné, že musíme čekat eh, téměř rok poté, co bylo toto centrum eh, v podstatě založeno, co byla tato žádost předložena, než nám budou dány první prostředky. To je případ, který se opakuje všude možně. Jak je také možné, že španělská vláda, vláda Extremadury, mají také velká spoždění při vyplácení dotací z evropských fondů, které se používají pro financování obecních projektů. A to působí velké problémy při reálném vykonávání těchto projektů. A také to zatěžuje účty mé radnice i celé řady dalších radnic v Evropské unii. Arroyo de la Luz, stejně jako jiné obce ve Španělsku, velmi tvrdě pracují na tom, aby se prosadili a aby zajistili důstojný život našim občanům, aby jim dali budoucnost, pokud je o práci a vzdělání. A k tomuto cíli potřebujeme evropské zdroje. Jsou zcela zásadní pro financování projektů, trvalé udržitelných projektů. Ale tyto prostředky se nevždy dostanou ke svému konečnému příjemci. Ne vždy a ne v dobrém čase a důvodu je k tomu několik. Často národní orgány pozdě s velkým spožděním pošlou regionálním orgánům ty prostředky kvůli tomu, že mají problémy s likviditou. A potom regionální orgány velmi často těm koncovým eh, příjemcům, ať už se jedná o radnice, obce, združení či podniky, tak eh, tyto prostředky posílají opravdu velmi pozdě, protože oni sami mají problémy s likviditou a dochází k velkým problémům právě na radnici, když už mají nějaký projekt, který je částečně financován z Evropské unie a nedostanou ty prostředky včas, v čase, který byl dohodnut. A velmi často tedy radnice musí dát k dispozici tyto prostředky předem a často k tomu nemá možnost. Takže to vede také k zadlužování radnic. A chtěl jsem také říci, že téměř, eh, nebo tedy když mám radnice nějaký projekt, který je spolufinancován z Evropské unie, ale už se předem ví, že budou muset eh, téměř všechno zaplatit sami, tak eh, velmi často se do toho radnice vůbec nepustí, protože jim to jejich ekonomická situace neumožňuje. Často tedy vybírají projekty, které nejsou založeny na skutečných prioritách, ale na jiných kritériích. A tím pádem zde nemáme dostatečnou transparentnost. Není jasně vidět, kde byly investovány evropské prostředky nebo odkud je můžeme získat. A myslíme si, že je nutné provést komplexní hodnocení podle oblastí a obcí, aby bylo možno zkontrolovat existující rozdíly a postupně je vyrovnat. Tato problematika ovlivňuje obce mé země, obce Evropské unie. A já bych eh, zde přednesla určitá skromná doporučení pro nové operativní programy. Je důležité a zcela zásadní mít nějakou evropskou normu, která by regulovala termíny a platby z evropských prostředků, aby se také kontrolovalo efektivní využívání těchto prostředků. Aby se skutečně přísně dodržovali termíny a nedocházelo k těmto hrozným spožděním. A také je důležité vytvořit systémy, aby radnice nebo obecní úřady nemusely platit z vlastních prostředků za tyto projekty, než dostanou peníze z Evropské unie. A za třetí, je třeba zkrátit eh, povinné termíny při vyplácení evropských eh, prostředků, protože obchod, obecní úřady nebo regionální orgány, eh, když tedy byly splněny všechny podmínky, tak nesmějí působit ještě další spoždění při vyplácení evropských prostředků. A když probíhají investice z evropských fondů, tak je nutné, aby ty programy se držely určitých prioritních cílů, které jsou obsaženy v operačních plánech. Za páté, je nutno vytvořit mechanismy na transparentnost a sociální a občanské zapojení, a to jak při vytváření programu, tak i při rozdělování těchto programů mezi různými obecními úřady je nutno vždycky srovnat, porovnat jejich nutnost, jejich potřebnost a srovnat to s jinými územími. A potom také monitorovat, jakým způsobem je placeno, jak z evropských fondů, tak také to spolufinancování. Za šesté je také nutno provádět pravidelné hodnocení placení jednotlivých projektů, které jsou realizovány v jednotlivých oblastech, aby se dostalo pod kontrolu to spoždění a aby se také ukázalo, kdo je za to zodpovědný. Aby každý nesl svou zodpovědnost, eh, svou vinu, ať už je to na evropské, národní, regionální nebo obecní úrovni. Pokud eh, se tyto prostředky dostávají do mé obce přes takové programy, jako je LEADER, a dostaneme ty peníze za měsíc a půl, no tak je jasně vidět, že je to možné. Takže proč tuto praxi nezavedeme i v jiných programech, kde to trvá ještě mnohem déle, třeba o 15 měsíců déle? Nemůžeme se dívat jinam, protože když radnice nemůže zaplatit odměny těm, kteří pracují na nějakém projektu, který je spolufinancován z evropských zdrojů, tak je jasně vidět, že eh, něco nefunguje. Něco nefunguje, když radnice se rozhodne, že se nezapojí do evropského projektu, i když je ten projekt potřebný, protože ví, že bude muset dát dispozici prostředky z vlastních zdrojů. Dnes v Arroyo de la Luz a v dalších eh, extremadurských, španělských a evropských obcích potřebujeme financování z evropských zdrojů, abychom mohli zajistit rovné příležitosti a důstojný život našim občanům. Toto financování nemůžeme dostávat pozdě, anebo vůbec. Když eh, budete přijímat rozhodnutí, tak eh, Mějte na paměti, že tato vaše rozhodnutí budou ovlivňovat miliony našich spoluobčanů, takže si uvědomte, jak se na to dívají naši lidé. Představte si, že jste v kůži našich eh, starostů a tím přineseme nebo přiblížíme Evropu našim občanům. Děkuji. Děkuji, a pane starosto, za toto upřesnění. Takže teď ještě dvě věci. Malcké tlumočení budeme mít až do konce, našeho eh, vystoupení a paní komisařka musí odejít ve 12.45. Ona má složitou roli, protože vidíte, eh, vlády přijímají eh, závazky, pak odmítají platby a komise dělá, co může. Snaží se zajistit nemožnou rovnováhu ale z těch dvou nebo tří svědectví, která jsme slyšeli, jasně vyplývá, že je nutné, aby vlády vyjasnily svou pozici. Je to tedy nejasná situace, která nemůže přetrvávat. Nejdříve dám slovo paní Gresle, která je předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu v Evropském parlamentu a upozorňuji, že máte pouze dvě minuty. Paní komisařko, bylo velice zajímavé, co nám pan starosta vypověděl a jako předsedkyně pro výbor pro rozpočt, rozpočet jsem to vzala na vědomí. Já jsem také zpravodajka na rozpočet eh, za rok 2013. Přednesu vám několik čísel. My jsme nešťastní, že nefunkční kontrolní a řídící systémy v členských státech skutečně nám eh, tedy pí krev. Já vás chci na to upozornit a byla bych ráda, abyste se o to eh, starala, protože to má finanční dopady. V oblasti zemědělství máme asi 200 milionů eura ohrožených, protože nemůžeme zaručit výdaje, které členské státy udělaly eh, při eh, eh, přímých platbách, jsou to také velké prostředky, Španělsko 150 milionů, Fran, Francie tak, také a další státy. Zemědělský rozvoj 600 milionů euro ohrožených v riziku 19 států se to týká potom máme celkem. A tak mohu pokračovat, co se týče oblasti strukturálních fondů 440 milionů euro, eh, rizikových dostáváme, dostáváme špatné, eh, tedy eh, špatné údaje, chybné údaje členských států a to právě eh, ty státy, které hlásí chybovost 0,6 eh, eh, Ovšem komise tu chybovost hodnotí jinak. To jsou změny, které, nebo to, to je situace, kterou nemůžeme akceptovat, je potřeba se tomu věnovat. A finanční nástroje, financial engineering v oblasti v oblasti zemědělského rozvoje máme 435 milionů a týká se to Rumunska, Bulharska, Rumunska, Litvy. A 430 eh, milionů. Eh, ani euro se nedostalo tedy ke koncovému příjemci. Já toto velice stručně chci přednést, aby bylo možné se tomu věnovat. Takhle to vlastně vyplývá z toho, co přednesl pan eh, starosta. Takže naléhavá prozba, prosím, Eh, starejte se o kontrolní systémy v členských státech, protože my eh, je vidíme jako veliký problém. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Potřebujeme kontrolu, ale také nesmíme věci příliš komplikovat, abychom zajistili jejich účinnost. A nyní má slovo pan Norbert, Norbert Brackmann. Pane předsedo, já myslím, že důvěryhodnost eh, není ohrožena jenom kvůli tomu, že nejsou urazeny platby, ale nabízí se otázka, jestli vzhledem k množství projektů, eh, které jsou podporovány z různých účtů, ať už je to na zemědělství, sociální fond nebo eh, aktivní region EFRE, kde vlastně chybělo několik stovek tisíc eh, euro to všechno vlastně není uhrazeno ani z rozpočtu EU. Nabízí se tedy otázka, jestli sama Evropská eh, unie by neměla své programy eh, nastavit tak, aby ve smyslu našich dnešních dopoledních debat zde v plénu, jestli by tyto programy neměly eh, tedy se vyznačovat nějakým znatelným přínosem i z humanitárního hlediska. Stručná poznámka když jsme slyšeli signál, že tyto prostředky mají eh, sloužit i ekonomickému fondu a že vlastně jsou financovány z, eh, z rozpočtu eh, členského státu tak, aby přišly peníze z Evropské unie, tak myslím, že by bylo dobré neotvírat žádné takové další možnosti volného financování pro národní parlamenty a strukturální fondy. Eh, koncentrovat prostředky a nasadit je tam, kde mohou přinést skutečné výsledky. To si myslím, že by prospělo důvěryhodnosti Evropské unie a také by to zároveň eh, by to eh, snížilo tedy ty pochybnosti vznikající z těch neuhrazených plateb. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Demogolfier. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval předsedovi komise za to, že zařadil toto téma na pořad jednání. Je to znepokojivé už kvůli těm částkám 23 miliard eur a také kvůli tomu, jaké problémy to působí místním orgánům. Aby zajistili fungování projektu v případě, kdy dochází ke spoždění výplat eh, fondů z evropských eh, prostředků. Mám otázku, která se týká sporů. Jsou zde teď nějaké spory, které se týkají těchto nedoplatků? A nebo je to pouze jen klasický případ spoždění, kdy se to neřeší před soudem? A druhá otázka se týká povahy programů, kterých se týká toto spoždění. Máte informace, které se týkají těch eh, typů programů, ale nás by zajímalo, jaké příčiny mohou být uvedeny, kvůli, těm, kvůli kterým dochází k těmto spožděním, abychom to lépe pochopili. Děkuji a slovo má pan Zilfried. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za ochotu Eh, tedy se eh, s námi sejít eh, s poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů na toto důležité téma. Chci také poděkovat předsedovi za velice výmluvnou prezentaci skutečností, před kterou stojíme a za přesné odprezentování situace, kterou máme s radou během loňských vyjednávání. Konečně se podařilo dosáhnout dohody na eh, téma letošního rozpočtu EU. My dnes hovoříme o problémech eh, neuhrazených účtů s kolegy z národních parlamentů a signalizuje to, to že si uvědomujeme úlohu, eh, kterou zde mohou oni sehrát v této debatě, kdy se snažíme vyřešit problém neuhrazených účtů. Pravdou je, že loni se nám podařilo stabilizovat ten problém, ovšem Doposud se nám nepodařilo nalézt trvale udržitelné řešení. Rozpočtová krize, kterou, které jsme zabránili na poslední chvíli ke konci roku 2014, by se mohla znovu objevit letos kdykoliv, v jakémkoliv momentě a ty příklady z minulosti, kdy evropské programy se nedařilo financovat, třeba Erasmus v roce 2013, to se může opakovat. Proto je naší povinností jako poslanců Evropského parlamentu i národních parlamentů se konstruktivně zapojit do, naležení, do nalezení eh, udržitelného dlouhodobého řešení těchto plateb. Může to být jenom eh, opravdový eh, systém vlastních zdrojů, jednoduchý a transparentní. Proto bychom se na toto téma měli zamyslet. Paní komisařko, rád bych, abyste nám řekla, co vy si o tom myslíte, jestli si myslíte, že dlouhodobé řešení nedostatku prostředků na platby by se dalo eh, nalézt v rámci současného legislativního rámce a za druhé, jaký názor má komise na úlohu, kterou mohou sehrát národní parlamenty při řešení tohoto problému Eh, nedostatku plateb, zvlášť co se týče zvláštních vztahů, které mají eh, parlamenty eh, se svými vládami v těch všech 28 členských státech. Děkuji. Merci. Děkuji. A nyní má slovo paní Anna Madraso. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost vystoupit v tomto parlamentu, kde jsou zastoupeny všechny země. Jsem ráda, že zde mohu prezentovat názor Španělska a také to, že Španělsko je velkým zastáncem Evropské unie a velmi mu záleží na tom, aby bylo členem Evropské unie. Dopoledne jsme hovořili o politikách eh, růstu a zaměstnanosti a já bych ráda zdůraznila úsilí Španělska, které vynaložilo na to, aby splatilo své dluhy, aby snížilo svůj státní dluh a zároveň tento cíl daňové konsolidace skombinovalo se strukturálními reformami, které způsobují zvrat v hospodářské situaci ve Španělsku. Španělsko bylo v recesi a teď je v čele, pokud jde o hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Díky těmto strukturálním reformám, které šly ruku v ruce s daňovou konsolidací. Proto bych chtěla zdůraznit, že plně věříme v Evropskou unii a v naši účast v Evropské unii, ale myslíme si, že společně s politikami daňové konsolidace je nutno oživit ekonomiku celé Evropské unie, kombinovat to tedy s politikami stimulace a růstu. A proto si myslím, že je velmi důležitá ta vize, kterou zde přednesl ten španělský starosta. Říkal, že je nutné nadále poskytovat strukturální fondy, které důležitým způsobem přispívají k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst v naší zemi ve Španělsku. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. Vzhledem k tomu, že paní komisařka nás musí opustit eh, ve tři čtvrtě na jednu, tak dávám slovo paní Georgievě, aby zodpověděla ty první otázky, které zde zazněly. Uh, já se omlouvám, neboť jsem přislíbila skupině žen svoji eh, účast na dalším termínu, takže chci to respektovat. Eh, jakožto místo předsedkyně pro lidské zdroje mám za úkol eh, sledovat cíle inkluze eh, a dokonce našeho mandátu bychom chtěli zvýšit zapojení žen na 40 Ještě bych k tomu dodala, že bylo eh, velice zajímavé se vyslechnout v tom, co říkal pan starosta, ty Eh, aspekty inkluzivní, tedy tím, že eh, byl jak mužské mužstvo, tak ženské mužstvo ve fotbale. A my tady tedy hovoříme o jedné věci, ale já bych z toho eh, vyzdvihla jednu věc. A to je budování a obnovu důvěry občanů Součástí toho je samozřejmě otázka plateb. To je opravdu o budování důvěry. A z tohoto důvodu ta otázka zvládnutí neproplacených plateb a zvládnutí celého problému eh, někdy do roku 2000 16, tak to je něco, co bereme mimořádně vážně. K tomu, co bylo řečeno, k pozdním platbám. Zazněly tady docela dramatické příklady prodlený plateb. No a kdykoliv se něco takového stane, tak vždycky to někdo odskáče, bude to firma, nebo se nedaří platit úroky a tak dále nebo prostě se musí přesouvat prostředky, kterých by bylo vhodné využít jinak. Ale my tady máme více faktorů. Ehm, naše nejdelší prodlení je pět měsíců. A teď slyším, že se ehm, neplatí, já vím, rok, rok a půl. Proč to je? protože je tady strašně složitý systém, my ty peníze uvolníme, pak to jde do nějaké centrální autority, pak to jde eh, do, já nevím, na nižší úroveň státní zprávy a ještě přes několik roků ke konečnému jako příjemci. Takže eh, mé doporučení je tady zjednodušit tyto procesy. Ale co mě trápí, Kdykoliv se objeví iniciativa něco zjednodušit, tak to začne velice krásně, pak se to začne projednávat v radě a v parlamentu a než je to dopracované, tak to zjednodušení je složitější než původní složitý systém. A já chci říci, že my jsme odhodláni prosadit, aby zjednodušení bylo skutečně zjednodušením, nikoli opakem sama sebe. Já jsem dříve pracovala ve velké organizaci ve Světové bance, čili já jsem na byrokracii eh, zvykla a myslela jsem, že mě tady nemůže nic překvapit, no ale to jsem se spletla. Tím se skutečně narušuje důvěra a tak dále. My tedy, pokud tady je skutečně eh, takováto situace, tak my se prostě musíme sjednotit za cílem, eh, za tím cílem, abychom věděli, k čemu tady ty peníze jsou a měli to neustále na mysli. V komisi panuje přesvědčení rozdělit si procesy podle priorit, prostě na věci, které prostě musí být, na věci, které by bylo dobré udělat, ale pokud to není efektivní, tak eh, mají přednost eh, ty hlavní úkoly a mm, já myslím, že vy mě také podporujete. Pokud se týče eh, různých eh, procesů v členských zemích, tak to s tím moc neuděláme. Já jsem dokonce eh, viděla, že na, tedy v určitém případě je třeba, je třeba 40 podpisů, aby byly povoleny některé platby. Není to kvůli tomu, že zde příliš mnoho administrativy a že každý se do toho chce zapojit a právě tak se vytváří ta složitost? Very well. Ano, my eh, víme, že eh, tam, kde vaří mnoho kuchařů, pak se to nedá jíst. A eh, já myslím, že tady skutečně bude muset trvat na určité disciplíně. druhá věc, co bych chtěla říct, je, máme tady tedy ty příjemce a na ty dopadá spousta negativních věcí právě vyplývajících z téhle byrokracie. A to je právě příležitost více soustředovat na smysl a na, na cíle, na výsledky. Protože jaké je riziko, jestliže eh, naše programy jsou příliš neefektivně eh, vykonávány? Většina řečníků to tady vlastně řekla. Tady tento důraz na jasné priority, jasné cíly, cíle, to je velice důležité pro občany, protože nejlepší finanční kontrola je transparentnost a odpovědnost, kterou vyzařuje celý systém přímo ze svého nitra. Co se týče transparentnosti, my jsme velmi transparentní, natolik transparentní, eh, že my všechno zveřejňujeme do takové míry detailu, že občas není vidět eh, prostromy les. jste o tom říkali, prostě ta spousta kontrol a e, rovnovách, že to, to se musí nějak zlepšit, musíme prostě přijít na to, jak to dělat lépe. Třetí bod. Jak je důležité mít na paměti nejenom tedy makroekonomické požadavky, e, zdravé finance, ano, ale e, zároveň jako rovnováha, jako protiváha tady musí být zaměření na růst. A v nové komise to je skutečně ten převládající duch. Slyšeli jste to od pana předsedy Junkera a e, uslyšíte od kteréhokoliv e, kolegy v komisi. No a poslední otázka. Je možné v současném rámci dosáhnout dlouhodobých eh, řešení? Samozřejmě, že se to dá. Ovšem za předpokladu, že si uvědomíme, jaké meze má současný finanční rámec. To znamená, že musíme být poněkud prozíravější, k čemu se zavázat a k čemu už ne. Ovšem to není ta hlavní otázka. Eh, ta zní, máme správné priority a odpovídá tomu rozpočet. Někteří říkají, proč se nepouštíte do větších projektů, eh, které dosáhnou velké výsledky spíše než do spousty drobnějších projektů. No, eh, O to nejde. My máme i drobné projekty, které mají e, velké sociální dopady. Ale o to taky pořád ještě nejde. Otázka je, máme jasné zdroje a máme tomu přizpůsobenou realizaci. E, my teď máme 80 80 prostředků eh, v evropském rozpočtu eh, to jsou příspěvky členských zemí a většinou to tedy eh, tomu předcházejí velice tvrdá a, a emocionální, až tady nepřátelská jednání. To já myslím, že to by se mělo dělat trošku jinak. Tentokrát jsme sice poměrně uspěli, ale mm, je to, je to celkem zbytečné. Děkuji. Takže nechceme zneužívat vašeho času, ale probíhají nějaké spory? Probíhají spory kvůli těm spožděným platbám? Pokusil se někdo z příjemců zažalovat komisi? tuto chvíli eh, nevím o žádném eh, řízení proti komisi. Vím, že tady byly určité výzvy na, mm, možná by, eh, na místní úrovni, které se týkaly toho našeho pokroku, ale pokud vím, tak zatím proti komisi nebylo podáno nic. Dívám se tady na kolegu, jestli je to tak. Ale to, že tady zatím žádná zloba není, a co já vím, možná, že co tady sedíme, už někdo něco podal. Tenhle eh, fakt by eh, nás neměl uklidňovat, protože tady máme závazek. Máme 25 miliard. Dobře víme, co to znamená, že těch 25 miliard není eh, propláceno. Compte beaucoup sur vous, madame, pour euh, simplifier les procédures. Takže je třeba zjednodušit postupy a také státy musí splnit svůj úkol, protože jen Evropa vytváří složitost, často i národní administrativa do toho vnáší nové složitosti a určitou hysterii, takže tam máme také prostor ke zlepšení, velký prostor ke zlepšení. Vkládáme velkou naději v revizi víceletého finančního rámce. Doufáme, že to není jen takový jednoduchý prostý závazek, který přijala komise v okamžiku, kdy byl tento víceletý finanční rámec přijat, že skutečně dojde k této revizi a bude to tedy po volbách, protože ten finanční rámec byl schválen ještě před evropskými volbami eh, v květnu roku 2014. Takže doufáme, že u příležitosti této revize členské státy vyvinou úsilí, aby se vyřešila tato otázka nedoplatku protože jsme opravdu na hranici nemožného a ta rovnováha je opravdu ožehavá. Děkuji, děkuji paní komisařce a my budeme pokračovat a já dám slovo dalším řečníkům, kteří se přihlásili do debaty. Nejdříve pan Dodan, omlouvám se, že jsem asi zkomolil vaše jméno, pan Jurkovič. Poznali jste se? Děkuji, správně se to vyslovil. Je zřejmé, že mm, krize eh, v plateb eh, představuje eh, krizi důvěry. Důležitá je ovšem realizace projektů a možnost dalšího jejich uplatňování. Je zřejmé, že nadcházející eh, revize víceletého finančního rámce by měla eh, zdůraznit eh, příklon k efektivitě. A měli bychom se o to snažit trvale, tak abychom mohli lépe tedy provádět opravy a aktualizovat ten finanční rámec. Jedno z opatření, která, myslím, by se mohla hodit i když to úplně nevyřeší, protože úplným řešením je splacení dluhů, je použití rozvojových bank ve členských státech. Je dobře známo, že dluhy v ekonomice vynášejí určité úroky a v této situaci bychom eh, rádi, aby nikdo nechtěl úroky po Evropské komisi. Ano, ale způsob, jak použít investice eh, v investiční nebo rozvojových bankách ve členských státech, by mohlo eh, zrychlit ten proces. Mohlo by to být pragmatické a, vyřešit všechny tyhle otázky. Opatření Evropské centrální banky a, eh, a budou mít vliv na rozpočty, na jejich udržitelnost a rovnováhu. A to je jedna z věcí, kterou bychom zde měli projednat, protože to určitě eh, se některých věcí dotýká a myslím si, že jsou tady určité multiplikační záležitosti zde, pokud jde o, o vytváření nových pracovních eh, míst. Je tak mohou být eh, rozpočty udržitelné. Děkuji a slovo má nyní paní Eider Guardia Sabel, která je zpravodajkou k rozpočtu na rok 2015. Děkuji, pane předsedo. Když jsme se rozhodli na schůzce koordinátorů, že zařadíme tento bod na pořadu jednání, tak jsme měli dva cíle. Za prvé, debatovat o naš, s našimi kolegy z národních parlamentů o tom, jaký je skutečný problém s těmi nedoplatky, které máme v evropském rozpočtu a slyšet to z první ruky a myslím, že to byl úspěch. Ti naši tři hosté nám ukázali, jak tyto nedoplatky přímo ovlivňují naše regiony, naše obce a na druhé straně hledat společná řešení. A především si myslím, že za Evropský parlament nám šlo o to, abychom získali podporu národních parlamentů. Jak eh, už pan předseda říkal, jsem zpravodajkou k rozpočtu na rok 2015 a s komisařkou i s vámi jsme hovořili o tom, jaký zde byl problém vyjednat tento rozpočet, ale nejen tedy rozpočet na rok 2015. Tato situace se vleče už od roku 2010. Na papíře je sice parlament eh, ve stejné situaci a má stejnou zodpovědnost a stejné právomoci jako rada, když se uzavírá dohoda o rozpočtu, tak všichni víme, že skutečnost je jiná. Stal se z toho takový boj s radou, rada se snažila prosadit svá čísla a čekala, kam až je parlament ochoten zajít a jak je schopen odolat tlaku rady. Je tedy zjevné, že musíme změnit nejen způsob jednání, ale také způsob financování rozpočtu. Právě v tom spočívají všechny problémy. A proto je pro nás velmi důležité, aby naši kolegové z národních parlamentů věděli, co se děje s těmi nedoplatky z rozpočtu, protože potřebujeme váš tlak na národní vlády, které zasedají v radě, aby akceptovali že evropský rozpočet je důležitý rozpočet, je to rozpočet na investice a je to rozpočet, který prostě musí být zaplacen. Není logické, abychom za sebou táhli deficit rozpočtu, když je to navíc nezákonné, protože smlouva o Evropské unii neumožňuje mít schodkový rozpočet. V tomto případě sice čísla neříkají, že máme deficit, ale prostě neplatíme, takže ve skutečnosti deficit máme. Žádáme tedy naše kolegy z národních parlamentů o pomoc, aby vyvíjeli tlak na vlády, aby ve svých debatách eh, v, roz, v rozpočtovém výboru i v jiných výborech, i v těch smíšených výborech s Evropským parlamentem žádali své vlády, aby udělali všechno pro to, aby ten náš rozpočet byl životaschopný. A ještě pár komentářů k těm spožděním v platbách. Máme pokuty, nemáme pokuty. Já vím, že se platili úroky ze spoždění, ale velký rozpor je v tom, že největší nedoplatky jsou v politice soudržnosti. To znamená, ty obce, ty regiony, které nejvíce potřebují evropský rozpočet, jsou nejvíce ovlivněny, nejvíce poškozeny těmito spožděními. A navíc jsou to nedoplatky, které jsou akceptovány a dokonce vyprovokovány samotnými členskými státy. Takže nikdo nás eh, nepožene k soudu, protože žádný stát nepožene k soudu sám sebe kvůli nedoplatkům. A ještě poslední věc. Vím, že na jedné straně říkáme, že Evropa musí změnit své ekonomické politiky. Vytváříme investiční plán, který je poměrně ambiciozně. Na druhé straně nejsme schopni využít ten první nástroj, který má Evropská unie k tomu, aby investovala a to je její vlastní rozpočet. Takže ještě jednou blahopřeji k tomu, že jste vybrali toto téma a doufám, že budeme moci pokračovat v této spolupráci. Především doufám, že budeme moci počítat s podporou národních parlamentů. Děkuji. A nyní má slovo pan Borg Viskunden. Er- Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já myslím, že bychom měli eh, pochválit Evropský parlament eh, za to, že zde zaznělo, že tady v podstatě nebude žádná pomoc ze strany národních parlamentů, protože tohle je otázka stanovování priorit. U těch jednotlivých nákladů. Chceme aby všechny ty peníze šly do velkého evropského rozpočtu, nebo chceme, aby šly do národních otázek, jako je zdravotnictví a tak dále. Myslím, že je velice důležité, abychom o tomhle vedli debatu. Musíme nalézt nějaké řešení na národní úrovni. Máme uh, velice malý vliv můžeme stanovovat určité směrnice, s nimi jistým, ale to je tak všechno. Já jsem se na ve švédském parlamentu již 15 let. Myslím, že eh, lze učinit eh, řadu zlepšení. Chceme zlepšovat eh, školy, zdravotnictví a celkově sociální zabezpečení a chceme do toho investovat. Takže eh, než bychom dali více peněz do EU, nebo kdybychom měli dávat více peněz do EU, eh, e no tak to já vím, že naši voliči by eh, už nebyli připraveni dávat více než těch 2 miliardy korun švédských, které dávají v přímých platbách. Pokud jde o mě, tak na jednu stranu je tady Evropský parlament, který si myslí, že má nárok na ještě více peněz, ale kdo za to bude platit? No členské státy a nikdo jiný. To si myslím, že je eh, ostuda. Musíme pokračovat v dialogu. Dialog je nezbytný. Máme tady velice odlišná východiska do této debaty. Čili eh, tady to není otázka jenom toho, že více peněz dostane Evropská unie. Já bych i rád eh, dále debatoval o tom, jak dostat rozpočet pod kontrolu, ale myslím, že eh, nikdy jsme nebyli zapojeni do takovýchhle debat. Ve Švédsku jsme nikdy nic takového neprobírali. Už jsem tam 15 let v tom výboru. Takže bychom měli organizovat takováto zasedání, abychom mohli častěji spolupracovat a a vyměňovat si zkušenosti, abychom jasně poukázali na to, co nás trápí. Slovo má Erik van der Poy. Já jsem asi špatně vyslovil vaše jméno. Já jsem bratrem předsedy, takže Van Rompuy. Já, ik ten... Uh... Eh, já jsem se chtěl zeptat na následující. Hodně mě překvapilo, kolik je tady těch neroz, nezaplacených faktur e, u fondu e, soudržnosti 24 miliard eur. Ale e, strašně mě překvapují ty částky u těch členských států. 4 miliardy u České republiky, 4,7 u Španělska, 3,7 u Irska, 2,7 u Polska a například Portugalsko 7 milionů. Takže tady máme nesmírné rozdíly mezi těmi jednotlivými zeměmi a já se chci zeptat, jak je to možné. Na tom, tohle nezáleží na Evropě přeci. Já myslím, že jde na, o, členský, o členské státy, ty jedním nebo o, eh, druhým způsobem nějak, hm, vzhledem tomu, že jim chybí iniciativa, eh, nebo tedy důvěryhodné projekty, eh, mm, které by eh, obstály před jejich vlastní kontrolou a před evropskou kontrolou. Myslím si, že tam je určitý nedostatek, protože proč by tady jinak byly takové velké rozdíly? U některých zemí skoro nic a u některých zemí 4 miliardy. Jsou tady tři země, které mají více než 4 miliardy neproplacených pohledávek. A potom druhá věc. Já jsem eh, tady eh, hovořil s německým kolegou, eh, který říká, že tohle by mohlo být vlastně takové velké osekání evropských projektů a Evropská unie tohle chce použít jako ne jako páku pro strukturální rozvoj, ale hlavně pro placení eh, velkých projektů místo eh, tisíců spolufinancovaných eh, malých lokálních projektíků, které také by jinak vůbec světlo světa nespatřili bez té podpory. Děkuji. A nyní má slovo pan Karel Fiedler, to je poslední řečník. Eh, dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, já bych chtěl jen krátce zareagovat na to, co tady eh, v diskuzi zaznělo a potom krátký dotaz. Zaznívají slova o pochybnostech ve stávající systéma, ve stávající mechanizmy Evropské unie. A to, co tady právě dnes zaznělo a zaznívá, bohužel jen ty pochybnosti utvrzuje Eh, není řešením asi vytvářet další kontrolní mechanismy nebo je dělat složitější, tak jak to tady zaznělo, ale řešením by bylo systém maximálně zjednodušit, což už také tady od eh, některých eh, předřečníků zaznělo. A kolega, myslím, že to bylo z německého parlamentu, velmi správně řekl, že ty programy by měly hlavně být nastaveny reálněji Eh, mám jen krátký dotaz. Eh, pokud se tady mluvilo i ze strany paní komisařky Georgievy o eh, té nutnosti zjednodušení, nastavení sice transparentnosti, ale jednodušší. Jestli jsou plány na zjednodušení těchto systémů, jestli se s nimi počítá a v jakém termínu nebo v jakém horizontu bychom se takových zjednodušení mohli dočkat. Děkuji. Merci. Merci. Děkuji. Děkuji za vaše příspěvky, za vaše otázky. Já myslím, že tyto schůzky jsou velmi důležité. Jak jsem říkal při zahájení této části, já se těchto meziparlamentních eh, konferencí v Bruselu účastním nebo účastnil jsem se už v minulosti a když jsem se vracel do Paříže jako francouzský zástupce, tak jsem informoval o tom, co se tady stalo a nedošlo ale potom k ničemu. Nedošlo ke skutečné debatě ani k žádnému hlasování. A já jsem cítil, že je nutné, abychom navázali užší vztah, aby docházelo v podstatě k, parla- k permanentní výměně informací mezi poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Evropský parlament je velmi vzdálen národním parlamentům a to určitě není dobré. My musíme zajistit soudržnost a pravidelnou komunikaci. Jsem si vědom toho, že u příležitosti takovéto konference nedokážeme zodpovědět všechny dotazy, ale jak jsem říkal, koordinátoři hrávají důležitou roli ve všech výborech Evropského parlamentu. A právě na žádost koordinátorů byl tento bod nezaplacených faktur zařazen na pořad jednání, protože je to problém, který se neustále prohlubuje. Pořád se zvětšuje rozdíl mezi těmito eh, závazky a platbami. Na konci roku 2013 eh, jich bylo více než 200 milionů. 220 miliard eh, je to tedy celkově, což eh, je 150 evropského rozpočtu. Takže je velmi důležité, abychom s velkým zájmem sledovali tento postup. Obě větve rozpočtového orgánu, to znamená rada i parlament se dohodli na závazcích. Ten politický akt to je právě závazek a platba to je jen výkon nějakého politického rozhodnutí. A právě k tomu potřebujeme vaši podporu, abychom pomocí, s vaší pomocí vyvíjeli nátlak na vlády. Musíme se nejdříve pokusit zjednodušit celý systém, eh, zaměřit naše rozpočtové úsilí na několik eh, bodů. Ale mohu říci, že sedmiletý finanční rámec eh, nám to neusnadňuje. Měli bychom si možná položit otázku, zda to je vůbec oprávněné mít takovýto finanční rámec. Samozřejmě, rozpočet, který naplánujeme sedm let předem, to je rozpočet, který nemůže reagovat na vývoj hospodářské situace a nemůže poskytnout odpovídající impulzy, když dojde k jednotlivým událostem v průběhu hospodářského cyklu. Takže je nutné zamyslet se nad tím, zda je dobré mít takhle dlouhý víceletý finanční rámec. Je to jako, kdybychom zatlačili vlak do tunelu. A to je právě to, co jsme říkali v souvislosti s tou potřebou zjednodušení. Vytváříme pracovní místa, vytváříme pracovní místa v administrativě, protože těch kontrole čím dál více, ne vždycky si odpovídají. Ano, kontroly samozřejmě potřebujeme, abychom zabránili eventuálnímu zneužití, ale dohodněme se na typu kontrol, řekněme, kdo má tyto kontroly provádět a nezakládejme příliš složitá pravidla, protože právě složitá pravidla je nejjednodušší obejít. Je to stejně jako daňová optimalizace. Čím více je zde výjimek a různých odpuštění a vynětí, tak tím je jednodušší daňová optimalizace. Bohužel paní komisařka odešla ještě před touto výměnou, takže je mi líto, že nemůže zodpovědět některé dotazy především pana Van Rompuje ohledně existujících rozdílů mezi zeměmi. Proč ta či ona země má v podstatě relativní platby, relativně rychlé platby, když se podíváme na to, eh, jakou mají výši neuhrazených pohledávek, zatímco jiné čekají velmi dlouho a ty jejich nezaplacené pohledávky se hromadí. Myslím, že přidaná hodnota evropských eh, prostředků, to je také věc, eh, nad kterou se musíme zamyslet. Je to skutečně velká přidaná hodnota? Pomůže nám zvýšit konkurenceschopnost, eh, umožnit hospodářské oživení a tvorbu pracovních míst? Nejsou zde třeba výdaje, které nemají příliš velký význam? A to říkám s ohledem na závěry Evropského účetního dvora. Nejedná se o to, abychom jen vynakládali peníze. Musíme je vynakládat užitečně. A já vidím, že v mé vlastní zemi někdy operace financované Evropou tak úplně nepřispívají, alespoň nerozhodujícím způsobem k růstu ani k zaměstnanosti. Takže se nad tím vším ještě zamyslíme a budeme mít v rozpočtovém výboru seminář a Celá řada těch vašich připomínek bude debatována na našem výboru, tím si můžete být jisti už v následujících týdnech. Teď ukončíme naše dnešní zasedání a vám děkuji za vaši účast, za vaše připomínky, poznámky a děkuji také našim řečníkům, kteří nám popsali realitu tohoto jevu, který nás trápí přímo v terénu, protože velmi často je veliká propast mezi Bruselem nebo Štrasburkem a terénem. A pokud chceme, aby se Evropa ubírala jinou cestou, než jak jsme viděli v květnu, kdy téměř nikdo nepřišel k evropským volbám a kdy spousta lidí se přiklonila k euroskeptikům nebo dokonce k eurofobům, tak je důležité, abychom posílili živější vztah mezi občany a Evropskou unii. A myslím si, že otázky rozpočtu k tomu mohou přispět. Ještě bych vás rád informoval, že v prostoru Jehudy Mehudin se na prvním podlaží podává občerstvení, takže když výjdete z plenárního sálu, tak jděte prosím po schodech do prvního patra. Tam se dostanete do tohoto prostoru, kde bude podáván koktejl. A plenární zasedání bude pokračovat dnes odpoledne ve 14.45 v tomto sále. Takže vám přeji příjemnou přestávku, uvidíme se za chvíli.